dopis od pana poslance Nigela Farage, eh, spolupředsedy skupiny Evropa svobody a demokracie, kde se odvolává na bod, eh, článek 6 bod 3 a stěžuje se na porušování protokolu, co se týče imunity. Já jsem eh, žádost, která je v tom dopisu předal příslušnému výboru v projednání. Teď už přecházíme k jednacímu pořadu a budeme to probírat po jednotlivých dnech. Máte ho před sebou, tak jak byl navržen. Teď budeme probírat um, konkrétně jeden den po druhým. Po druhým. Máme tam procedurální připomínky.